Začneme Středoafrickou republikou. Poprosím paní Fotigu, aby si vzala slovo. Děkuji. Pomimo v společnosti. Děkuji. O, po úsilí mezinárodního společenství se eh, humanitární situace v oblasti bezpečnosti Středoafrické republiky příliš nezlepšila, zůstává dramatická, naopak spíše s tendencí zhoršování. Eh, Mm, Přemostňovací mise Evropské unie byla úspěšná, což mám potvrzeno e, přímo e, od představitelů na místě, nicméně byla zřejmě příliš krátká. E, nemohla zcela naplnit svůj mandát. Já eh, si velice oceňuji angažmá generálního témníka Rady bezpečnosti OSN a domnívám se, že mezinárodní společenství eh, musí eh, zvýšit své úsilí na uklidnění situace Středoafrické republiky, která by se jinak mohla stát ohniskem radikalizace a zhoršení bezpečnostní situace. Děkuji. Pan Michel. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Eh, klid brání eh, z dubna 2015 a eh, ustavení Rady pro národní smíření v květnu vede skutečně k opravdovému uklidnění a obnově. Myslím, že můžeme opět poděkovat Francii za to, že se toho ujala a také za pomoc dalších členských zemí. Nacházíme se v období přechodné, přechodném, kdy byl ustaven eh, zvláštní tribunál a také pracuje se na návrhu nové ústavy. Dnes je situace taková, že skutečně je čas na svobodné a transparentní volby ještě do konce roku. To znamená, je třeba dodržet eh, oficiální harmonogram. Pan Koral. Děkuji, pane předsedo. Situace ve Středoafrické republice je jeden z mnoha příkladů obtížné situace, Eh, která je důsledkem občanské války. Eh, Středoafrická republika je velmi bohatá šancí, příležitostí a možností růstu, ale bohužel eh, na Eh, navzdory tomu, že eh, kolonialismus oficiálně eh, je u konce, pokračuje jakási ekonomická forma kolonialismu země na, na trhu se dřevem. Evropská unie se sice snaží poskytovat určitou podporu, ale dnes je jasně vidět, že fungování trhu se dřevem je opravdu problém vzhledem konfliktu. Děkuji, pan Panceri. Děkuji, pane předsedo. Nedávné vypuknutí násilí mezi náboženskými komunitami ve Středoafrické republice je zdrojem opravdových obav. Situace zhoršuje a poslední epizoda krize která trvá od roku 2010, eh, se obrací v vážné zločiny a zločiny vůči lidskosti. A to znamená, že je třeba jednat. Je nutné, aby zafungovalo soudnictví, eh, což je naprosto nezbytné, má se bojovat proti násilí a proti porušování lidských práv. Sudafrická republika i Evropská unie by měly eh, využít všechna opatření a všechna, všechny nástroje tak, aby se podařilo překonat eh, tuto eh, krizi a vytvořit demokratický stát. Děkuji, pan Kelam. Děkuji vám, pane předsedo. Vlna nových ozbrojených eh, střetů eh, v září ukazuje, jak nestabilní je situace ve Středoafrické republice. Eh, velice mě trápí obnovení náboženských sporů. Nedávno byly dva kostely vydrancovány a spáleny a podobných útoků bylo více. Proto nejdůležitějším úkolem je zadržovat násilí eh, a pracovat směrem ke smíření eh, vládě práva a volbám napětí mezi muslimy a křesťany je využíváno eh, různými ekonomickými zájmy. Eh, jsou zde eh, různé nábožensky nevyhraněné skupiny a je třeba, aby se tomu zabránilo tím, že se bude poskytovat více humanitární pomoci a země bude zpět k volbám. Děkuji paní Sargentini na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Konflikt ve Středoafrické republice spolu s válkami v Sýrii a v Sudánu patří k těm nejvážnějším humanitárním krizím ve světě. Nicméně krize ve Středoevropské republice nevzbuzuje tolik zájmu. Je to eh, konflikt víceméně zapomenutý. Jsou zde rebelové, eh, kteří pustoší zemi a téměř polovina země potřebuje humanitární pomoc. Organizace eh, jako třeba Červený kříž ovšem nestačí pomáhat všem a to dokonce ani v hlavním městě. Jen včera eh, byl zabit jeden voják OSN v boji s rebeli. Eh, rebelové eh, si financují své zbraně nelegálním obchodem se dřevem a diamanty, ale eh, pašeráci těchto komodit jsou nyní v podzemí. Jakmile se nám podaří vrátit obchodování s diamanty na oficiální úroveň, dá se očekávat, že ty tzv. krvavé diamanty se znovu objeví a znovu se s tím bude obchodovat otevřeně. Spojené národy eh, eh, toto nyní vyšetřuje a bylo například zjištěno, že s těmito produkty obchodují některé belgické firmy a tomu je třeba zabránit, jinak tento konflikt neskončí. Děkuji, paní Veržia. Středoafrická republika čelí té nejhorší humanitární krizi od svého, své nezávislosti. Postiženo je celé obyvatelstvo a polovina eh, lidí, zejména dětí, eh, potřebují humanitární pomoc. Toto není pouhý náboženský střed, ten tady slouží jako nástroj. Politické a vojenské skupiny se snaží získat kontrolu nad zdroji a pomáhají v tom nadnárodní společnosti. O to doopravdy jde. Evropská unie musí usilovat o nevojenské řešení krize, eh, jít po kořenech a prapříčinách těchto, těchto sporů. Vzhledem k tomu, eh, že se do zločinného jednání zapojují i mírové sbory, je třeba skutečně eh, jednat a je třeba, aby se země vyvěla směrem k volbám. Děkuji, pan Venta, eh, do minuty. Děkuji vám. Středoafrická republika patří k eh, těm nejchudším zemím na světě, která Eh, se potýká s obrovskou humanitární krizí <clears throat> už od získány nezávislosti eh, v 70. letech. Je zde konflikt eh, mezi křesťanským jihem a muslimským severem. Je zde vysoký podíl vnitřně vysídlených osob. Důležité je, že Evropská unie eh, dává více prostředků eh, na pomoc, zejména humanitární pomoc a rozvojovou pomoc eh, pro Středoafrickou republiku, zejména ve zdravotnictví, zaměstnanosti žen a podobně. Ale já bych apeloval, abychom podpořili tuto zemi také politicky v otázkách budování bezpečnosti a respektu k lidským právům. Děkuji. Pan Paňo na minutu. E, pane předsedo, pane komisaři, mm, v Bangi minulý týden e, e, zemřeli další desítky lidí a situace zdaleka není bezpečná. Je třeba Eh, učinit mnoho kroků, na které se čeká. Je třeba, aby eh, se co nejrychleji odehrály parlamentní volby, protože eh, prezident sice hovoří o demokratickém tedy vývoji, ale ten nějak nenastává a nenastane bez perspektivy svobodných voleb. Jsou zde také další priority, zejména ukončit násilí a posílit stabilitu. Ať takto vydláždit cestu do budoucna, tak, aby všechny strany se přihlásily k oficiálně odsouhlašenému plánu. Pane komisaři, buďte aktivnější a zajištěte, aby také členské země hrály silnější roli. Děkuji vám, pane předsedo. Všichni víme, že drancování národních zdrojů eh, je jedním eh, z hlavních příčin utrpení a chudoby v Africe. Když eh, se podíváme na Středoafrickou republiku, víme, že jsou zde mezinárodní společnosti, které obchodují s místním tropickým dřevem, diamanty a ropou a mnohé z těchto prostředků jsou používány repelujícími skupinami k vyzbrojování. Ráda bych věděla, jak toto plundrování, eh, jak dlouho ho ještě budeme tolerovat. A nechceme nakonec ukončit ty eh, vojenské Eh, vojenské intervence, které eh, slouží zájmům nadnárodní společnosti. Zejména tady hovořím o prodeji krvavých diamantů. Děkuji vám a nyní catch the eye. Se domnu Frunzulika, un minut. Jako první dostane slovo pan Frunzulika na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Situace konfliktu ve Středoafrické republice, kde jsou konflikty mezi různými náboženskými Eh, skupinami je alarmující. 50 lidí bylo eh, zavražděno, stovky přišly o domov a to jen od 26. září. Podporuji snahu o mírotvorbu a stabilizaci situace ve Středoafrické republice. Je potřeba, aby Evropská unie a její členské státy udělali vše, co mohou, aby tuto zemi stáhli z okraje propasti, aby zajistili lepší ochranu civilistů a rychlejší odzbrojování milic. Nedostatek asistence povede pravděpodobně k další destabilizaci, dalším přílivům, dalším přílivům uprchlíků a e, přemysťování, nucené přesidlování lidí. Je potřeba řešit regionální disparitu, je potřeba podporovat vládní struktury, zprávu věcí veřejných, bojovat proti ozbrojeným strukturám a reformovat vojsko. Jedině mezinárodní soustředěnou snahou můžeme obnovit důvěru ve státní instituce. Děkuji, pan Marias, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Středoafrická republika je bohatá země. Mají diamanty, mají eh, obrovské zásoby tvrdého dřeva, nicméně teď čelí obrovské humanitární krizi, vlastně největší krizi od, neza- od získání nezávislosti v roce 1960. Všichni z 4,5 milionu obyvatel mají problémy. Polovina těch lidí jsou děti. Asi si dovedete uvědomit, jak vážný tento problém je. E, tyto roztržky mohou vypadat jako náboženské konflikty, nicméně jde hlavně o boj o suroviny. To je ten pravý důvod. A zároveň celá řada společností těžících diamanty jsou přímo napojeny na tyto vojenské milice, které jsou zodpovědné za všechno ta znásilňování a všechno to ostatní. Mezinárodní společenství musí začít okamžitě jednat a Evropská unie musí být rozhodnější při jednání a při snaze o mírotvorbu v této oblasti. Je jasné, že diamanty a všechny ostatní suroviny musí sloužit hlavně ku prospěchu občanů Středoafrické republiky. Děkuji, pan Jakovčič, jedna minuta. Děkuji. Středoafrická republika je země, která v posledních letech podstoupila různé procesy smíření, normalizace situace a řeší zcela evidentní problémy i v současné době. Pod útokem jsou dokonce i mírové mise. Dochází k rabování a plundrování celé země. Otázka je, zda tamní volby něco zlepší. Samozřejmě volby jsou demokratický proces, pokud se všichni budou řídit výsledky, možná by se leco vyřešit mohlo. Volby by mohly vést k takovému řešení, ale faktem je, že jsou zde další skryté zájmy, které se pojí na obrovské zásoby přírodních zdrojů, zejména na dřevo a diamanty. A tak se musíme ptát, zda volby problém vyřeší, a nebo zda ten problém vyřeší jen naše angažovanost v tomto regionu. Děkuji, pan Kastal, do jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Středoafrická republika. No, to je země, která v roce 2014 e, zažívala situaci, kdy každý den umíralo jedno dítě a tisíce dalších byly násilím naverbovány do různých ozbrojených složek. A to je už stav, který zde trvá celá léta. Je způsoben etnickými a náboženskými tenzemi. Ovšem to není všechno. E, působí zde také to, čemu bychom mohli říkat hospodářský neokolonialismus. Jsou zde například jasné problémy s sektorem dopravy, zraněné nejde dostat do nemocnice, pitná voda v podstatě neexistuje v celé zemi a to je situace, která se postupně zhoršuje, jak se dostáváte k chudším vrstvám. Pan Korao zmínil zapojení nadnárodních podniků, ale velkým problémem je i celý ten diamantový sektor, protože Africká republika nebyla zahrnuta do složky nedávno přijaté parlamentem a komisí na téma krvavých minerálů. A také musíme řešit otázku odzbrojování jednotlivých ozbrojených skupin, které mezi sebou bojují. Bez toho nic nevyřešíme. Děkuji. Slovo má pan komisař. Děkuji, pane předsedo. Vašení kolegové, vítáme přijetí tohoto usnesení o násilí ve Středoafrické republice. Evropská unie těmi nejsilnějšími možnými slovy odsuzuje nedávnou vlnu násilí, jak to zaznělo i ve sdělení mluvčího vysoké představitelky z 28. září. Ti, kteří zodpovídají za tyto aktivity jak v Středoafrické republice, tak mimo ní, musí být přivedeni k odpovědnosti. Bohužel dochází k opakovanému k opakovaným útokům na humanitární pracovníky, kterým se zároveň zabraňuje provádět svou práci. Opakovaně tak žádáme, aby byly respektovány mezinárodní humanitární zákony. Rád bych vyjádřil solidaritu EU s obětmi posledních dní. Valná většina občanů Středoafrické republiky si zaslouží a chce ukončit tento konflikt, ukončit ten rozpad komunit a chce dosáhnout míru a prosperity. Zejména v době, kdy země přichází na konec svého transformačního procesu, je potřeba ukázat, že procesy usmíření, bezpečnosti a zajištění demokratických voleb musí být naší prioritou do příštích měsíců. Rád bych zopakoval, že EU podporuje transformační orgány ve Středoafrické republice, zejména chci vypíchnout práci Catherine Saba Punch, přechodné šéfky Středoafrické republiky. Je potřeba zajistit, aby pokračoval volební proces. Je potřeba zajistit dostatečnou úroveň inkluzivity, transparentnosti a důvěryhodnosti, což povede k takovému výsledku, který bude akceptovatelný pro všechny. Bude potřeba zavést legitimní posttransformační vládu s řádnou ústavou, kterou, budou kterou bude podporovat i většina občanů. To musí jít ruku v ruce s obnovenou snahou o usmíření a o znovu nastolení sociální soudržnosti. Další prioritou je bezpečnost. Nejen vzhledem k tomu, že se blíží volby. Stále je zde velké nebezpečí. Není možné tolerovat kteroukoliv stranu, která odmítá podstoupit odzbrojování a která odmítá ukončit násilí. Evropská unie chce zdůraznit, že bez spravedlnosti nebude ani usmíření. Dále, nezapomínejme na trvající humanitární krizi, která ovlivňuje více než polovinu populace. Evropská unie bude i nadále poskytovat humanitární pomoc těm, kteří ji potřebují. Kromě toho snažíme se stavět nové mosty mezi humanitární pomocí a dlouhodobou rozvojovou pomocí. To je cílem e, eh, Trastového fondu BEGU, který k dnešnímu dní mobilizoval 108 milionů euro. Evropská unie je i nadále plně zavázána společně se svými partnery přímo v terénu pomáhat lidem Středoafrické republiky v záležitostech humanitárních. Na závěr mi dovolte říci, že Středoafrická republika se nachází ve zlomovém bodě svých dějin. Může stanovit příklad, jak by měla probíhat rekonstrukce a stabilizace. To bude vyžadovat dobrou vůli, ale zejména to bude vyžadovat odhodlání vůdců v Bangui a i v mezinárodním společenství. Proto je důležité, i nadále zachovat Středoafrickou republiku na mezinárodní agendě v tuto klíčovou chvíli jejich transformačního procesu. A tato naléhavá debata je konkrétním příspěvkem k tomuto zájmu. Je potřeba na Středoafrickou republiku nezapomenout. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Bylo předloženo sedm návrhů usnesení. Tímto je debata uzavřena. Hlas.